na to, že jejich dopad na životní prostředí je dosti smíšený. Opět chci poděkovat všem zpravodajům a doufám, že tyto zprávy budou mít dopad na obchodní vyjednávání Unie. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu kolegu Kazakovi jako další za frakci zelených. Pan kolega Taylor na dvě a půl minuty. Uh, you,